Good morning. Dobré ráno. Budu nyní pokračovat v portugalštině. Bod číslo jedna našeho pořadu dnešní schůze je přijetí pořadu jednání. Nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy ke změně pořadu, takže vycházím z toho, že je pořad schválen. Bod číslo dvě, sdělení předsedy, respektive předsedkyně. Mám za to, že informace vám byly rozdány ohledně posledních rozhodnutí, která byla přijata a mám za to, že eh, více k tomuto bodu číslo dvě není co dodat. Bod číslo tři, sdělení předsedy ohledně doporučení přijatých koordinátory dne 18. září 2013. Tato sdělení a doporučení jsme vám rovněž rozdali. Pokud není z vaší strany žádných námitek, eh, tak eh, vycházím z toho, že výbor schvaluje tato doporučení. Bod číslo 4. Schválení zápisu ze schůze konané 2. září 2013. Ani v tomto případě jsem nezaznamenala žádné námitky, takže zápis je schválen. A můžeme hned přistoupit k bodu 5. Saudská Arábie, její vztahy s EU a její úloha na Blízkém východě a v severní Africe. autorkou stanoviska. Za náš výbor je Barbara Matera a proto se tohoto úkolu zhostí Režina Bastuš. Děkuji vám. Paní kolegyně Matera bohužel není přítomná, nemůže se dostavit, což velmi lituje a proto mě požádala abych přednesla její stanovisko. A já nyní krátce přečtu, oč jí jde. Podpora práv žen je velmi důležitým cílem pro Evropskou unii, a to nejenom uvnitř jejich hranic, ale také ve třetích zemích, zvláště jednáli se o důležité vztahy eh, s třetími zeměmi. Blízký východ je důležitým regionem a tam, eh, pokud jde o práva žen a rovné postavení mužů a žen, eh, přetrvávají velké problémy. Jsou tam i určité kulturní rozdíly, což vyústňuje v negativním postavení žen. Fórum pro světové hospodářství a jiné organizace již eh, zjistili, eh, že Saudská Arábie je v tomto ohledu velmi zaostalá. Je jednou ze zemí, kde je eh, role eh, žen eh, odvislá od mm, mužů a jejich vůle, je jim poplatná, byť se tato situace za vlády Nového krále poněkud změnila. Došlo k určitým pokrokům, zejména pokud jde o volební právo, aktivní volební právo i pasivní volební právo což se projevilo zejména ve volbách v roce 2013. 30 žen nyní zasedá v radě Šura a e, tyto ženy mají i přístup k justičnímu systému. Náš výbor požaduje, aby e, se v těchto úsilích e, a inovacích pokračovalo a aby Evropská unie dále rozvíjela dialog se Saudskou Arábií, aby podpořila eh, eh, realizaci reform a rovné postavení eh, mužů a žen. Sudie. Myslím, že saudské orgány kvůli jevu nucených manželství, které se objeví v mnoha případech, měli se nad tím zamyslet, protože se jedná o porušování práv žen. A Saudská Arábie Eh, podepsala v tomto smyslu eh, úmlavu je jednou z nejdůležitějších zemí v arabském islámském světě a proto Saudská Arábie má možnost hrát zásadní úlohu na, pro podporu důstojnosti a práv a svobody, základních svobod žen. Děkuji vám. Obrigada, senhora deputada Regina Bastos. Děkuji vám, paní Bastos. Nikdo se nehlásí o slovo za jednotlivé politické skupiny. Máme tu zástupce Evropské služby eh, eh, vnější činnosti, pana Kloda Rudy. Máte paní Claude Rudy. Děkuji vám. Skutečně oceňujeme názor vašeho výboru. A stejně jako vy také oceňujeme omezené kroky, které učinila Saudská Arábie, aby eh, poslala práv žen. 30 žen bylo jmenováno do eh, šory. Také víme, že probíhá diskuze o domácím násilí a SVČ vítá kampaň proti domácímu násilí, eh, po níž také následoval zákon. Také se zabýváme ženskými právy. Eh, je pravda, že je zapotřebí ještě vykonat mnohé, eh, to jste také zdůraznili a my o těchto bodech budeme hovořit a budeme zdůrazňovat při našich rozhovorech s představiteli Saudské Arábie. Děkuji vám. A nyní máme mezi námi pana velvyslance Saudské Arábie, který také žádal o slovo. Vítejte. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je mi potěšením dnes zde hovořit. Třeba, že hovoříme tedy o ženských právech a rovnosti a já jsem muž, Eh, uprostřed téměř samých žen a to je pro mě trochu děsivé. Eh, nicméně považuji toto setkání za velice eh, užitečné. Já vím, že máme omezený čas, což nepomáhá, nenapomáhá tomu, abych mohl promluvit skutečně o všem. S velkým zájmem jsem si přečetl stanovisko, návrh stanoviska vašeho výboru a také vaše doporučení. Eh, Saudská Arábie opravdu ušla už dlouhou cestu ohledně žen. Rád bych se zmínil o několika důležitých věcích, paní předsedkyně. Saudská Arábie je stále velice mladá země, máme jen 83 let starou historii. Nicméně jsme národem a jsme jednou z těch mála zemí, které sepsali návrh eh, prohlášení o lidských právech tehdy. Eh, paní eh, předsedkyně já bych eh, rád byl nápomocen tím, že všem členům tohoto výboru eh, poskytnu písemný materiál eh, stručný o tom, jak jsou chráněna ženská práva v Saudské Arábii. A budu se snažit odpovědět na veškeré obavy a veškeré problematiky, které byly zmíněny. Jsem Eh, jsem si docela jistý, že cokoliv eh, řeknu nebude dostatečné. Já jsem otcem čtyř děvčat, takže eh, je rozumím požadavkům žen a zcela respektuji. Saudská Arábie prošla Eh, prošla svou zkušeností, eh, kdy byla dvakrát eh, členem Rady pro ženská práva. Podporujeme tedy a prosazujeme v Saudské Arábii ženská práva. A vytvořili jsme oficiální komisi pro lidská práva, která se přímo za, zabývá těmito právy a předsedá jí sám král. Protože jsem také předseda vlády, máme také společnost, Národní společnost pro lidská práva, která vynakládá veliký tlak na veškeré orgány, které se to týká, aby zajistili, že ženy budou mít rovná práva. Mohu vám říci, paní předsedkyně, poslankyně a poslanci, že eh, že ženy eh, jsou stále silnější v naší zemi a budeme, eh, budou stále více žádat o svá práva. V roce 1961 jsem měli jen čtyři dívky ve škole. Nyní je 6 milionů studentů, téměř 6 milionů studentů. Z nich 52 eh, jsou procent. In fact, eh, percentage 52% jsou ženy. Máme čtyři, kolem 400 5000 eh, mužů a 426 tisíc žen na vysokých školách. Eh, poměr porozených dětí Eh, vychází ve prospěch žen u nás, takže to za další deset let bude zhruba 60% ženského obyvatelstva a 40% mužského v Saudské Arábii. A já bych chtěl požádat o vaše laskavé mm, přijetí eh, toho, zda by se tedy vaši členové mohli podívat na informace, které jsem poskytl. Naše Velvyslanectví a naše vláda nepochybně si přeje spolupracovat v nejvyšší možné míře, abyste měli veškeré informace, které potřebujete a e, skutečně vám děkuji za tuto příležitost zde promluvit. Děkuji také vašemu výboru a e, všem vašim členům. Děkuji vám, pane velvyslanče. Předám slovo paní Režině Bastos. Jménem Barbary Matery bych chtěla komisi poděkovat i za to, že pan velvyslanec ze Saudské Arábie se eh, na tuto debatu dostavil, což eh, prokazuje, že zde existuje politická vůle eh, řešit rozdíly, respektive problémy rovnosti postavení mužů a žen. Zde ve výboru pro ženy bychom skutečně chtěli poprosit, aby tato úsilí pokračovala tak, aby eh, práva žen a vůbec rovné postavení mužů a žen bylo eh, i ve skutečnosti stále zlepšováno. A budeme to dále sledovat. Děkuji, říká předsedkyně. Snad ještě stručná poznámka eh, z mé strany. Předně chci panu velvyslanci říci, že do našeho výboru pro ženy patří i muži, kteří bohužel nejsou momentálně přítomní, protože parlament má i jiné povinnosti, ale výbor pro ženy neznamená, že by zde zasedali pouze ženské poslankyně. Jsou zde i ženy, i muži. Za druhé, Osobně znám Saudskou Arábii, pobývala jsem tam před 20 lety a mm, velmi doufám, že mm, od té doby země zaznamenala pokroky, protože tehdy e, v Saudské Arábii vůbec neexistovala žádná rovnost postavení mezi muži a ženami. Musela jsem nosit čádor, který mě zcela zakrýval a e, v té době ani e, neexistovala cestovní víza pro ženy. Já jsem tam cestovala, protože můj e, muž tam působil jako diplomat a já jsem ho směla doprovázet. E, byla jsem tedy jakýsi přívěsek mého muže, směla jsem ho doprovázet. Ale Eh, ženy ze zahraničí eh, neměly nárok na eh, vstupní výzum a museli být vždy v doprovodu mužů, nesměli se ani sami odvážit na silnici, nesměli jezdit, respektive řídit automobily, ale doufám, že za 20 let, respektive od té doby došlo k pokroku. Já vím, že jistý pokrok byl zaznamenán, ale stále ještě ne takový, jaký bychom si my přáli ale skutečnost, a nyní naváží na slova paní Bastoš, skutečnost, že vy jako velvyslanec eh, vaší země jste dnes přítomen eh, této rozpravě, eh, prokazuje, jaký zájem vám má vaše země o toto téma a že vás také zajímá, co si myslí Evropská unie eh, o vaší zemi v této eh, tématice. Takže ještě jednou srdečné díky za vaši přítomnost a určitě budeme spolupracovat na eh, snahách zlepšovat situaci žen v různých zemích světa. Děkuji. Believing so. Paní eh, předsedkyně, děkuji. Eh, vidět znamená věřit. Eh, to znamená, že vy i členky vašeho výboru, členové vašeho výboru jsou srdečně vítáni kdykoliv v naší země, aby na vlastní oči zaznamenali ten ohromný pokrok, jemuž v naší zemi došlo. Máme země, které, pardon, ženy, které zastávají místa, respektive funkce náměstkyň ministrů, Eh, jsou eh, jmenovány do Rady Šury eh, a vůbec zastávají nejrůznější funkce ve všech oblastech. Jste kdykoliv vítány. Děkuji. A nyní, jak si stojíme s časem? respektive časový harmonogram. E, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 8. října do 17. hodiny. Zde ve výboru budeme hlasovat 26. listopadu v AFETu 5. prosince a pak mm, na plenárním zasedání asi až v příštím roce. A tím mohu přistoupit k dalšímu bodu eh, našeho pořadu. Je to eh, bod číslo 7. A sice bod číslo 6, pardon, je to Evropský eh, rok rozvoje. I zde je autorkou stanoviska paní Matera a v její nepřítomnosti se opět ujme slova paní Regina Bastoš. Prostě máte slovo. Kolega Barbara Mati. Děkuji. Chci ještě jednou zopakovat omluvu paní Matery, která bohužel dnes nemůže zde být, aby vás seznámila se svým stanoviskem. Ochrana práv žen. Evropském roce rozvoje a přesně se jedná o to, co se týče toto stanoviska, bych chtěla zdůraznit význam udělování evropských prostředků rozvojovým iniciativám v těch oblastech světa, kde ženy jsou diskriminovány. Chci připomenout, že ochrana rovnosti pohlaví je jednou z hlavních hodnot Evropské unie Například princip rovnosti byl začleněn do římské smlouvy už v roce 1957 v oblasti zaměstnanosti se již očekával také ty, tyto pokroky. Od od roku 1987 došlo k nárůstu 8 zaměstnanosti žen. Po 15 letech ženy zaměstnankyně reprezentovaly 50 aktivní populace. Dnes ta, tento poměr dosahuje 60 Tyto pozbudivé údaje by měly být dalším pozbuzením pro eh, činnost zaměřenou a další iniciativu zaměřenou na potvrzení úlohy žen a dívek v třetích zemích. To vše v rámci respektování strategie rovnosti mezi ženami a muži od roku 2008 do roku 2015. Potvrzujeme význam těchto rozvojových fondů, zejména jeho použití ve světě. Evropská unie by tímto způsobem měla investovat prostřednictvím eh, nástrojů, které budou zaručovat úspěch jejich strategií v třetích zemích. Násilí na ženách není jen porušováním práva, a narušování zdraví duševního a tělesného žen, ale také se týká sociální, no, postihuje sociálně ekonomické aspekty. Je zapotřebí opětovně a kompletně zhodnotit úlohu žen v tématech spolupráce, rozvojové spolupráce. Ochrana práv žen musí být pojímána v souvislosti s trvalou dynamikou, tak, aby ženy byly chráněny v konfliktech, válkách a v krizových oblastech. Je zapotřebí, aby ženy byly, měly hlavní úlohu v procesu eh, řešení válečných konfliktů a postkonfliktních situací. Jedině tak realizace těchto cílů o které usilují ženy, aby mohly eh, se účastnit podnikání a aby se podpořilo eh, jejich rovná úloha a rovné postavení s muži v oblasti profesionální. Je zapotřebí využívat eh, dostupné zdroje, abychom podporovali následující aspekty. Vzdělávání žen, rozšiřování jejich možností zaměstnání, znalosti jejich práv, jejich účast na veřejném životě. Na závěr věřím, že stimulovat aktivní zájem evropských občanů a posilování eh, vedoucí úlohy Evropské unie při eh, podpoře rovnosti pohlaví a posilování úlohy eh, a role žen ve světě je nezbytným přispěním k posílení rovnosti pohlaví i v Evropské unii. Děkuji. Děkuji paní poslankyně a nyní má slovo paní Papadopulo paní předsedkyní, rok 2015 bude rozhodující rok pro rozvoj a je to také poslední rok na dosažení cílu milénia. Tak jaké se budou otvářet v tomto roce politiky pro budoucnost. Je důležité, aby externí akce EU byla viditelná, protože my víme, že do posud poskytovala EU od roku 1957 rozvojovou pomoc e, ve formě prostředků, tak evropská externí činnost není příliš viditelná. Proto v našich pozňovacích návrzích podporujeme e, roli žen při rozvojové spolupráci. My se domníváme, že tímto může také dojít k zásadní změně a také tímto způsobem mohou evropští občané se ví, a ženy ví se o účastnit akcí v průběhu eh, roku 2015. My chceme posílit vedoucí roli EU při podpoře rovnosti pohlaví. Je také důležité posílit roli žen, jejich vlastní hodnocení a příležitosti, také posílit práva žen v mateřství a také je třeba dále podpořit také roli žen při řešení válečných kon, konfliktů a také v poválečné situaci. Je třeba také posílit politickou účast žen a v jejich účast při politickém rozhodnování. Návrh paní Madery se také ubírá tímto směrem. My hodláme předložit určité pozňovací návrhy a my také doufáme, že různé aktivity v souvislosti s tímto rozvojovým rokem posílí roli žen a, a také posílí e, povědomí evropských občanů o rozvojovém roce a také o rozvojových zemích. Děkuji vám. za komisi. Nyní bude hovořit paní Silvato. Děkuji, paní předsedající. Já vám děkuji za připomínky. Je pro nás velice zajímavé a dobré, že vidíme, že evropský eh, zájem o rozvojovou politiku není pouze ve výboru pro rozvojovou pomoc, ale také v tomto výboru. V posledních 30 letech se organizuje rozvojový rok a poprvé se tento rok organizuje tedy ve vztahu k externí politice EU. Evropské roky jsou roky, které se týkají informování o určitých politických aspektech. To znamená, my chceme informovat o rozvojových politikách které EU a rozvojové státy provádějí a na kterých již jsme dlouho pracovali. A v této souvislosti bych chtěla říci, že role žen a rovné příležitosti právo dívek chodit do školy je uznáváno. Toto je uznáváno v agendě pro změnu na evropské úrovni a také v rámci post 2015, kde máme také zvláštní kapitolu pro rovnost. Máme tak také plán pro rovnost pohlaví do roku 2014. Před dvěma lety bylo určena eh, jedna miliarda euro pro eh, cíle eh, tisíciletí, které ještě nebyly splněny, tak se to týkalo také především mm, eh, reprodukčního zdraví, protože to je důležitá věc a tady musíme říci, že se zabezpečuje od roku 2004 to, že 7,5 milionu porodů bylo také doprovázeno lékařským personálem. A také se budou konat rozvojové dny, budeme mít panel o ženách a o právech žen, tak abychom zabezpečili, že touto agendou se budeme i v budoucnosti zabývat. My máme celou řadu a témat, o kterých chceme v Evropském roce pro rozvoj hovořit. My se zaměříme při této problematice na ženy a máme tedy cíle, které jsou obecné, nechceme se zaměřovat na jeden konkrétní aspekt rozvojové politiky. Zdali si to přeje parlament, pak o tom se, eh, zdali si to přejete vy, pak si to musí rozhodnout Evropský parlament. Já souhlasím s paní Papadopoulou, my mu musíme především povýšit a navýšit informovanost o evropské rozvojové politice. Děkuji vám a kdo ještě chce hovořit paní Baštuš ještě jednou. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. I já bych chtěla říci, že sdělím ta, toto pozitivní stanovisko paní Matera. Je také důležité to, co řekla komise. Musíme rozvojovou pomoc EU dále rozvíjet a finance, které jsou pro rozvojovou pomoc k dispozici, tyto finanční prostředky jsou vysoké a zde musím říci, že naše pomoc je také globálně příkladná. Jde o to, aby opravdu evropská veřejnost byla o této pomoci informována. Děkuji a jak to vypadá nyní s časovým harmonogram. Do 7. října 19 hodin by se měly předložit pozňovací návrhy a hlasovat ve výboru budeme 21. října a ve výboru DV se bude hlasovat 5. 11. a na plenárce v březnu 2014. A nyní jdeme dál. Ne, teďka si ještě musíme udělat přestávku, než začneme s hlasováním, protože my jsme chtěli začít hlasovat 10.45 a paní Chartier která se účastní jiného hlasování, zde ještě není, takže si uděláme nejdříve pětiminutovou přestávku. Vamos começar o nosso período de... Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, navrhuji, abychom nyní přistoupili k hlasování. První zpráva, o níž budeme hlasovat, je napsána ženy s postižením. Eh, a relatora. Paní Wertmann je spravodajkou. Přejete si slovo? Ano, velmi ráda, ale na závěr. Děkuji. Dobrá, takže se můžeme hned pustit do hlasování. Ještě paní Bastoš se hlásí. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, před zahájením hlasování bych eh, ráda jménem EPP oznámila, že kolega ST jako stínový zpravodaj stahuje pozměňovací návrh číslo jedna. Ano, výborně, říká předsedkyně, takže můžeme hlasovat nyní hned o kompromisu 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 4 pro, proti, zdrželi se, schválilo. Pozměňovací návrh 76, eh, 77 jsou shodné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 78 pro? Proti? To budeme muset elektronicky prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 7, pardon, 87 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 je zastaralý, takže kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 23, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 113 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Mohli bychom to prověřit, prosím, elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování skončilo. Schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 120 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto dvacet dva pro, proti, zdrželi se, schváleno 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno MPL 15 pro, Promiňte, pouze první část, říká předsedkyně pro, proti, zdrželi se schváleno, 126 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ample 10, první část odpadá, takže druhá část pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. 9.2. kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 138 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, To musíme elektronicky prověřit. Pozměňovací návrh 146. Zahájuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. mp 3. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 158 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 159 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 160 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 169 pro, proti, zdrželi se schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se schváleno. 195 pro, proti, zdrželi se schváleno. 171 nic, až 178 pro, proti, zdrželi se schváleno. 180 respektive 178 musíme elektronicky prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se schváleno, 184 pro, proti, zdrželi se schváleno, 185 pro, proti, zdrželi se schváleno schváleno, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 187 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 95 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 188 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 190 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 191 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 192 pro, proti, zdrželi se, schváleno 193, pro, proti, zdrželi se, schváleno 196, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno, pozměňovací návrh 13, ne, ne, dv 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 4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 a schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39, pardon, 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh 46 eh, odpadá 47 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno, 53 pro, proti, zdrželi se schváleno, 54 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 70 pardon, 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 60 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pozměňovací návrh 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A konečné hlasování elektronicky zahajuji nyní. Hlasovali všichni. Takže uzavírám hlasování. 17 hlasů pro, 2 protihlasy, nikdo se nezdržel, blahopřeji zpravodajce. Piada Paní Wertmann, prosím. Já bych chtěla ještě všem stínovým zpravodajům. Chtěla bych také poděkovat sekretariátu za skvělou spolupráci a za to, že jsme také dosáhli společných kompromisních pozňovacích návrhů a také děkuji vám za skvělý výsledek. Ano, děkuji a nyní budeme pokračovat bodem 8, což je přeskum stokholmského programu v polovině období. Navrhovatelkou je paní Pětikainen. Chcete se vyjádřit? Ne, není tomu tak? Ano, tak budeme nyní hlasovat. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo přijato, ale prověříme to ještě elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro,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 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16. Kompromis 4, promiňte. Ne, opravuje se paní předsedkyně nejdřív 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, <clears throat> proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, při, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 <clears throat> pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo přijato, ale zkontrolujeme to ještě jednou. Tady Končím hlasování. Přijato. 29 pro, proti, zdrželi se přijato 32 pro, proti, zdrželi se přijato 33 pro,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 Myslím si, že to byla stejná většina, ale nyní zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39 pro, proti zdrželi se přijato. 40 pro, proti přijato. 43 pro, proti zdrželi se přijato. 44 pro, proti zdrželi se přijato 45 pro, proti zdrželi se přijato 46 pro, proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Konečné hlasování, zahajuji konečné hlasování. Končím hlasování 17 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, blahopřeji navrhovatelce. A nyní budeme pokračovat. a je to úsilí mezinárodního společenství v oblasti rozvoje a budování státu v Jižním Sudánu. Zpravodajka je paní Češková. Prosím, máte slovo zdržovat, jenom jsem chtěla poděkovat všem kolegyním, které dali pozměňovací návrhy a jak je patrno z eh, hlasovacího listu, tak jsem je všechny zohlednila. Děkuji. Muito obrigada. Vamos passar então à votação. Alteração 6. Děkuji vám.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 Pozňovací návrh 1 padá, 13 pro, proti, zdrželi se, přijato 14. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme hlasovat amblok? 7, exaltações 7, 18, 9, 20, 21, 2 až po 21 a 2 až 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Konečné hlasování, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování, 19 pro, nikdo není proti a jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodajce. A nyní budeme pokračovat dál, to je desítka akční plán pro elektronické zdravotnictví na období 2012 2020 inovativní zdravotní péče pro 21. století. A nyní je zpravodajkou paní Ronzuli, není mezi námi a proto nyní hned budeme hlasovat. Pozměňovací návrh jedna pro, proti, <clears throat> zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pojetka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest pro, proti, zdrželi se, já se domnívám, že to bylo zamítnuto, ale prověříme to ještě elektronicky. Takže zahajuji hlasování o 6. Končím hlasování. Zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme hlasovat unblock? Žádné námitky nejsou. Takže od osmičky. Až po do čtrnáctky. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se. Domnívám se, že to bylo schváleno, ale prověříme elektronicky. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Jsme u patnáctky, prosím. Sedmnáct pro. Přijato šestnáct pro proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, přijato, 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Konečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 19 pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel, blahopřeji zpravodajce. A nyní budeme pokračovat bodem 11, což jsou opatření usnadňující výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků. Paní Cornelisen není mezi námi, tak budeme nyní hned hlasovat. Takže 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ještě to elektronicky prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. takže pro 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. To je stejná většina, kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 18 pro, proti, zdrželi se, přijato 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se, přijato 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se. Musíme to prověřit ještě elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování 59. Končím hlasování. Zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, také to není úplně jasné. Elektronická kontrola zahají hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Také zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se. Elektronická kontrola. Končím hlasování. Zamítnuto. 24 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Přijato. 66. Ústní pozměňovací návrh pro. Je tady námitka. Můžeme hlasovat? Tak 66 eh, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 staženo, 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Ještě to prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže je to vlastně nerozhodně to bylo. 71 pro, pro 71 pro, proti, zdrželi se, přijato 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se přijato 30 pro, proti, zdrželi se přijato 28 pro, proti, zdrželi se přijato 29 pro, ne 28 ještě elektronicky zkontrolujeme. Zahoji hlasování, končím hlasování, přijato 29 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro. 29 se také ještě elektronicky prověří. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 nepadá, takže 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 36 pro, proti, eh, zamítnuto, 37 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, <clears throat> proti, zdrželi se, přijato. 40, 41 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Elektronicky prověřujeme druhou část. 41. Přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, <clears throat> proti, zdrželi se, přijato. 44 Eh, takže sedmička elektronicky to prověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Někdo nám tady vůbec nechce hlasovat, zamítnout to. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno, ale zahajuji elektronické hlasování o této části. Končím hlasování. Hlasovali všichni? Nyní končím hlasování. Přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se přijato 51 pro, proti, zdrželi se přijato 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se přijato 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato a konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 15 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Přijato. Blahopřeji zpravodajce. So, ano. Okay. Um, je... Hlásí se jenom o slovo. Jedná se tedy o souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočet rok 2014, všechny oddíly. Budeme hlasovat en blok. Ne? Ne, dobře. Jedna eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Dva pro, proti, zdrželi se přijat. Tři pro, proti, zdrželi se přijat. A tímto jsme dokončili hlasování pro dnešní den. Další zasedání se bude konat 14. října v 15.00, tedy odpoledne. Den e vamos ter a seguir a reunião de... A následovat bude schůze koordinátorů. Tímto končí naše schůze. Přeji vám příjemný zbytek dne a hezký víkend pro všechny, kdo odjíždějí. Následovat bude schůze koordinátorů.